Ja, kolegyně a kolegy, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Kolegové, prosím, usaďte se. Wir haben gestern Včera jsme se rozhodli, že mírně upravíme eh, jednací řád, tady jednací pořádek. Nejdříve budeme mít bod číslo 5 a to bude o alternativních metodách pokusů na zvířatech pro kosmetické účely a pak budeme mít šestnáctku a to je eh, ústní otázka k eh, seznamu prioritních látek v oblasti eh, politik, vodní politiky. A potom v 10.40 začneme hlasovat a to jsou body 10, 13, 14, 11 a potom o námořní palivo, lodní palivo. Takže nyní bod číslo 15. A nejdříve dám slovo komisi. Kommission ist noch. Doch, die Kommission ist da. Ano, máme tady zástupce komise. Tak prosím, madam, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Mým úkolem je tedy prezentovat vám poslední zprávu, kterou jsme zveřejnili eh, na téma eh, kosmetických prostředků a jejich testování na zvířatech. Jak víte, eh, směrnice o kosmetických přípravcích předpokládá s postupným odbouráním eh, zkoušení kosmetických prostředků na zvířatech, zákaz eh, takového testování pro dokončené kosmetické eh, výrobky je v platnosti od září 2004. A pokud je o přísady a kombinace přísad do těchto výrobků, to platí od března 2009, ten zákaz. Od března 2009 je zároveň zakázáno v Evropské unii uvádět na trh kosmetické přípravky a jejich přísady, které byly testovány na zvířatech. Tento zákaz uvádění na trh se týká eh, všech přípravků a eh, testování kom, kom, kromě tedy eh, testování komplexních dopadů na zdraví, protože tam je tedy tam je tedy ten termín březen 2013. Komise tedy vypracovala studii a má podat a podala také zprávu parlamentu a radě eh, v včasných dokumentech, včasných zprávách. Eh, pokud je o alternativy k testování na zvířatech, eh, Zdá se, že ty alternativní metody není možné vypracovat včas a validovat je do toho eh, termínu zákazu, už definitivního zákazu pro všechny oblasti v roce 2013 a komise musí vypracovat legislativní návrh pro, pro parlament a radu. Eh, pokud alternativní metody testování, komise v září 2011 podala zprávu Eh, radě a parlamentu. Cíl této zprávy byl dvojí. Jednak do o, šlo o pravidelnou eh, včasnou zprávu podle směrnice o kosmetických přípravcích. Na druhé straně šlo také o to informovat Evropský parlament a radu, že úplná náhrada zkoušení na zvířatech eh, pro ten zákaz v roce 2013 nemůže být hotová k 11. březnu 2013. Zpráva komise nepředjímá to, jakým způsobem bude komise řešit to, že nám eh, chybí alternativní metody eh, k testování na zvířatech. K této věci se ještě vrátím. Navzdory nedostupnosti alternativ eh, je celkový závěr a výhled podaný ve zprávě pozitivní. Podíváme-li se na vývoj od roku 2003, kdy byla zavedena ta aktuální, aktuálně platná ustanovení testování kosmetických prostředků na zvířatech v Evropské unii je jednou provždy záležitostí minulosti. Počet zvířat eh, k testování se postupně snížil až na počet 344 kusů, které byly registrovány eh, začátkem roku 2009, předtím, než vstoupil eh, v, zákaz, vstoupil v platnost úplný zákaz testování na zvířatech. Bylo dosaženo pokroku také v mezinárodní spolupráci kde Evropská unie nyní rozvíjí důvěru v alternativní metody a spojuje své zdroje s mezinárodními partnery v oblasti validace metod, a to v rámci mezinárodní spolupráce pro eh, regulaci kosmetických přípravků. Aktuální zpráva rovněž ukazuje, že byly a jsou i nadále zostupňovány výrazné prostředky pro výrazné zdroje pro výzkum. Celkový objem financování, které dal dispozici komise v letech 2007 až 2011, činí 240 milionů, z čehož 198 milionů šlo na eh, rámcový program a program Život a 42 milionů na validaci a propagaci alternativních eh, metod. Kosmetický průmysl zahrává aktivní roli a přispívá k těmto snahám svým vlastním výzkumem a také finančními příspěvky. Například šlo o 25 milionů, které dali kosmetické firmy na společný, společný projekt v rámci sedmého rámcového programu. Pokud je o dostupnost alternativních metod ve vztahu tomu termínu v roce 2009, eh, tedy o bezpečnost kosmetických prostředků. A celkem máme nyní pět alternativních metod. Jednak pro mutagenost a toxicitu tady se zlepšují stávající metody. A pokud jde o dvě, dvě zbývající oblasti, což tedy iritace očí, akutní toxičnost, tady eh, se situace vyvíjí ku předu. Pokud je o termín časovou lhutu 2013, navzdory pokrokové výzkumu bohužel eh, validované alternativní metody nebudou dostupné pro, žádnou, pro žádný ze tří koncových toxikologických bodů eh, předtím, než vstoupí v platnost zákaz uvádění na trh. Komise si je vědoma kritického významu dostupnosti alternativních testovacích metod v roce 2013. V rámci eh, příprav zpráv, zprávy a příprav na dnešní diskusi jsme se opírali nejenom o interní expertizu, ale také jsme zapojili eh, široce do této věci experty a zainteresované subjekty různého druhu, od zástupců kosmetického průmyslu přes nevládní organizace, a také členské státy a vědecký výbor pro ochranu pro bezpečnost spotřebitele. Eh, všichni tady byli vyzváni, aby dali k dispozici experty, odborníky, ti analyzovali ve spolupráci eh, s Evropským eh, centrem pro validaci alternativních metod, vám vyhodnotili tedy stav a výhled u alternativních metod testování. Abychom umožnili co možná nejširší vstupy a podněty, provedla také komise jako v roce 2010 veřejnou konzultaci k návrhu zprávy, který vypracovali právě zmiňovaní experti. Vystupy z této vědecké eh, práce přesto především eh, zprávou nazvanou alternativní eh, test alternativní metody ke zkouškám kosmetických prostředků na zvířatech, aktuální stav a budoucí výhledy 2010. Tato věc je k dispozici na webových stránkách komise a také byla zveřejněna v odborném časopise Peer Review. Zjištění pokud o dostupnost alternativ nejsou nějak nečekaná. Již když jsme ta ustanovení přijímali v roce, přijímali v roce 2003, bylo jasné, že hledání alternativ pro eh, koncové body eh, bude obrovskou výzvou. To je důvod, proč eh, byla komise pověřena provedením inventury situace a přeskumem v roce 2013. Komise opakovaně upozorňovala na problémy s hledáním alternativ, které by nahradily zkoušky na zvířatech právě pro ty koncové body. A pokud je o další kroky, komise v uplynulém roce vyhodnotila potenciální eh, dopad situace tak, jak je nastěněna ve zprávě, jaký dopad to tady může mít pro dostupnost eh, kosmetických prostředků pro evropské spotřebitele a na eh, jaký dopad to může mít na socioekonomický rozměr. Je eh, samozřejmé, že úplný zákaz při současné absenci alternativních metod bude eh, znamenat omezenou možnost zavádění nových přístat a bude to mít dopad také na ty přísady, které se již nyní užívají a mají podlehnout přeskumu. komu. Jak hodlá komise situaci řešit? Jak patrně víte, komise je v přímém kontaktu celou řadou zainteresovaných subjektů v této věci. Kromě možnosti, které jsme zvažovali již od začátku, což byla možnost zachovat ten eh, časový termín nebo je posunout, eh, nyní zvažujeme rovněž možnost toho, že bychom zahrnuli některé klíčové prvky. Jedním z nich by bylo to, že ten časový rámec by se nějak neměnil, neprodlužoval, ale byly by uděleny eh, ad hoc výjimky pro uvádění na trh nových, eh, nových přístav, a to za velmi přísných podmínek. Tento balíček by rovněž umožňoval eh, rozumné opětovné využívání údajů v jiných kontextech. Musíme podpořit eh, veřejný soukromý výzkum a mezinárodní snahy v oblasti validace a eh, regulatorní eh, akceptance. Je třeba samozřejmě zaručit vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat, ale je třeba zaručit také dobrou dostupnost těch produktů pro spotřebitele a zároveň přidanou hodnotu ve vedlejším mechanismu. Jde tedy o vyvážený přístup, který představuje pobídku také pro investice do výzkumu, ale zároveň by EU zcela neodtrhl od klíčových eh, inovací v oblasti kosmetiky. Děkuji za pozornost. Vielen Dank an die Kommission. Děkuji komisi. A teď už tady mám seznam řečníků. E, právě jste si všimli, že tady máme návštěvníky z Berlína. Je, jsou to návštěvníci Dagmar Roth Berentové. Vítáme vás zde ve výboru pro životní prostředí. E, máme zde také kameramana e, z Europarlamentu, kteří to tady natáčejí pro dnešek. A teď eh, dám slovo Dagmar Rodberend, která je zpravodajkou k tomuto tématu a poté eh, komen, eh, kolegyně Jordan Cecil Romana. Za slovo, vážený pane předsedo, a jelikož jste mám mé kolegy, návštěvníky, nebudou hovořit německy, já bych mohla, já bych ano, určitě by to bylo úžasné, všechno by to tlumočníci by jistě chtěli, aby hovořila německy, určitě. To je přelož, určitě tlumočené by to bylo skvěle. Ovšem, jelikož chci, abych měla takový opravdu přímý kontakt se s paní kolegyní z komise, tak prostě budu hovořit anglicky. Ovšem, samozřejmě bych chtěla ujistit návštěvníky, že zde hovoříme i německy. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, je pravda, že jsem s eh, pravdajkou téměř pro všechny legislativy, které, legislativní akty, které se týkají kosmetických výrobků v posledních sedmi letech. A chci se zeptat, co od nás očekává teda komise. Ano, máme zde tři koncové body, které jsou otevřené. Ano, březen 2013, to je deadline, to je ten konečný termín. Je jasné, že to nesplníme. Čili, co chcete, abychom udělali? co od nás chcete? Ode mě, jakožto od zpravodajky, to znamená, pokud jde o, mm, řekněme, například nový oční krém nebo zubní pastu, že teda mm, to pochopím, že je to citlivá záležitost a že bychom prostě měli dovolit nějaké, umožnit nějaké jiné řešení. Nevím, opravdu, mm, samozřejmě, že já respektuji vaši pozici, vím, že je to obtížné. Co od nás ale očekáváte? Možná jsme měli být aktivnější v minulosti, i když vím, že celé odvětví mi hovoří, se zmiňuje o tom, že v podstatě tam nejsou žádné vědecké důkazy k dispozici, pokud jde o ty koncové body. Já vždycky se musím obrátit na experty, odborníky, kteří o tom vědí víc než já. Pokud vím, tak jsme na webstreamu, jsme vysíláni, čili nechci zde mm, jaksi mm, vytvářet dojem, že se vzdávám, já prostě budu bojovat za tu legislativu. To jsem dělala vždycky. Paní kolegyně, ovšem ráda bych, abyste promyslela a abyste se ještě jednou eh, na nás v tomto ohledu obrátila. Čili pokud nalezneme pokud zjistíme, že prostě pro tyto tři koncové body nejsou žádné alternativy do března 2013, znamená to, ale že potřebujeme tyto tři koncové body pro všechny kosmetické produkty. Přece jsou zde určitá jiná očekávání mm, na straně odborníků, vědců. Tyto koncové body asi prostě nejsou potřebné pro všechny kosmetické produkty. Proto bych se chtěla zeptat komise, prostě aby dělala, chtěla bych je poprosit, aby to rozlišovala, kde potřebujeme, nebo které jiné produkty potřebujeme u těchto koncových bodů. A další záležitost už opravdu velice, už jenom drobnost. Druhá věc, pane předsedo, to znamená udělat tento rozdíl a vy zde hovoříte, já nechci mm, tvrdit, že to je můj názor, všem paní Lekreně, vy jste eh, řekla, že by to byly výjimky, že by to byly výjimky, určitě konkrétní případ. Paní Lekrenie, to znamená, že ty produkty, které byly výjimkou, to znamená, musely by to být nové výrobky, nové produkty, které mají obrovskou hodnotu pro veřejnost, oči veřejnosti. Tato obrovská hodnota, ta by měla být teda podpořena výborem, nějakým etickým odborným výborem. Tak to by to probíhalo nebo mm, využívání dat v jiných kontextech, to je, to, to je ta sama situace. Řekněme, že když je něco testováno v rámci chemikál, tak by to nemohlo být využíváno tímto způsobem tohoto testování. Mm, já opravdu nevím, jak chcete zajistit, abychom se neotevřeli nějakou, nějakou prostě nevytvořili určitou smyčku, do které bychom se zaciklili, pane předsedo. A k tomu bych se ještě potom vrátila. Tak, eh, teď máme dalších eh, pět eh, kolegů přihlášených do debaty. Já jsem také eh, tedy zapomněl, že máme časový limit jedno a půl minuty, abychom mohli zvládnout ještě následující bod. Takže prosím, buďte struční na minutu a půl. Já vím, že to není jednoduché, ale prostě chceme to zvládnout do 10.40, kdy budeme hlasovat. A jako další promluví Romana Jordan Cizel, poté Chris Davis a poté François Grostet. Chvála, chvála za besedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Situace je následující. Máme zde směrnici, která hovoří o zákazu, to znamená v roce 2013. Na druhé straně známe odborníky, zprávu Evropské komise v tomto ohledu. Řekněme, že bychom nebyli schopni nahradit všechny tyto testy na zvířatech, na tyto zkoušky na zvířatech. To znamená, na jedné straně teda máme tu mm, reálnou situaci, na druhé straně ta hezká slova a tak dále. Ovšem rok 2013 je takřka za dveřmi a pokud teda budeme trvat na tomto zákazu, i pokud jde o dovoz kosmetických produktů, tak v podstatě bychom mohli mm, jaksi ohrozit i bezpečnost našich spotřebitelů. Prostě ne, že bychom snížili standardy a ovšem měli bychom zde méně produktů. Vývoj nových produktů by měl vést i ke zvýšené um, ochraně. To znamená, že z dlouhodobého hlediska by evropský spotřebitel měl mít k dispozici, a bude mít k dispozici vlastně produkty, které mají, které jsou nižší kvality a nižší bezpe, méně bezpečné než jiné produkty eh, ve světě. A dále je to konkurenceschopnost našich odvětví. Nehovořím zde pouze o nějakých velikých um, společnosti, ale i malých, středně velkých podnicích. Procházíme obdobím krize a proto bychom měli opravdu velice pečlivě zvážit, než přistoupíme k těmto krokům. Pokud se budou výjimky povoleny, to je jedna z možností, které bychom se neměli nějak si bránit, ehm, protože ta situace je prostě vybrat si menší, mezi menším zlem. Ano, výzkum, finance, využíváme zde finance pro alternativní metody, to je dobře. Ovšem musíme nalézt určitý model, který nebude podporovat naše odvětví v tom, aby se nesnažili hledat alternativní řešení. Děkuji vám, paní kolegyně. Jako další Chris Davis a poté François Grostet. Thank you and... Děkuji za slovo, pane předsedo. Vítám komisi, vítám jejich postoj, jejich stanovisko. Samozřejmě, že si můžeme všichni gratulovat, my, NGO, kosmetická odvětví. Pokud jde o pokrok v celé této oblasti za posledních asi deset let, protože ten pokrok byl opravdu obrovský. Rovněž jsem rád, že komise zde nepřichází s nějakými konkrétními návrhy, které by od nás požadovaly obtížná rozhodnutí, protože ano, bude to obtížné. Já jsem si vědom toho, jaká je realita v této oblasti Ovšem před deseti lety několik z nás vystoupilo s tím, že bychom prostě neměli způsobovat utrpění zvířat jenom proto, že budeme mm, vytvářet nějaké nové produkty, které prostě mm, budou pouze pro naši lidskou ješitnost. Ano, vy jste se zmínili o tom, že by to mohlo ohrozit bezpečnost nás, lidí. Já si myslím, že ne. V podstatě žádný z těch produktů, které jsou již nyní na trhu, nebudou staženy z trhu, čili takovou, takovou hrozbu zde nevidím. Ovšem rád bych se ptal komise, zda se podívala i na nějaké alternativy, které předložily nevládní organizace, že ty stávající testy, kde nebyly alternativy testování. Zda skutečně to bylo potřeba, možná jsme mohli nějak obejít ten mm, problém a ne akceptovat prostě to, že ta překážka tam je a ne s tím nic dělat. Jaké jsou mm, ty argumenty proti, mm, jaký dopad by to mělo na odvětví, pokud bychom řekli, ano, ta stávající legislativa prostě musí být stoprocentně uplatňována. Já skutečně nevím, jaký to bude mít dopad. Hovoří se zde o stovkách tisících pracovních míst, které bychom ztratili. Ovšem možná tomu ani tak není. Možná by to nebyla žádná ztracená místa. Komise nám říká, pane předsedo, že umožní výjimky pouze případ od případu, pokud by tam, pokud by tam byla nějaká obrovská přidaná hodnota. To my prostě, ale musíme být přesvědčeni o tom, že to opravdu znamenalo nějakou obrovskou přidanou hodnotu v takovém případě dané výjimky. Děkuji. Děkuji. Nyní François Grostet a, a poté kolega Rosia. Merci beaucoup. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, je to otázka, kterou už jsme se zabývali několikrát. Já si myslím, že kosmetická, kosmetická odvětví je vlastně velice inovativní, jedno z, nejino, z, z nejinovativnějších v celé Evropě, průkopníkem v tomto sektoru podstatě samozřejmě znamená to mnoho pracovních míst, kvalifikované a tak dále. Dále jsou propojení s výzkumnými ústavy, nejde pouze o obrovské podniky, je zde mnoho malých, středně velkých podniků, nesmírně dynamické podniky. Je to odvětví, které vede v výzkumu metody testování zkoušek, které se snaží opravdu pokročit i v, tom, v těchto nových alternativních metodách. Samozřejmě i díky přispění Evropské parlamentu, našli mnoho jiných metod, které pomáhají i jiným odvětvím, Mm, tak, aby prokázali, že ten produkt je, nemá škodlivé dopady předtím, než je uveden na trh. Ano, pokud je o zákaz eh, těchto mm, zkoušek na zvířatech z toxiologického hlediska, tak to v podstatě nebude možné, pokud nenalezneme alternativní metody, které budou validovány, které budou skutečně mm, kvalitními. A to je problém, protože 11.3.2013 to je opravdu tačka za dveřmi, tato lhůta, můžeme si klást mnoho dotazů, otázek a ptát se, co teda uděláme. Máme zde nějaké produkty, které teda budou zakázány, i když teda by mohly být velice účinné. Proto mám dva dotazy. Zda si komise vypočítá nějaký dopad na um, pracovní místa, pokud jde o tu lhůtu, kterou máme stanovenou nejenom v daném odbytvě, ale i ve výzkumu, a zároveň počet zvířat, které bychom zachránili každý uh, rok, pokud bychom udrželi tento, ten termín uh, 2013. Děkuji kolega Rossi a poté kolega Sanoni. Děkuji za slovo, pane předsedo. Toto je opravdu velice citlivá záležitost. Myslím si, že bychom měli věnovat této problematice pozornost, dát komisi dostatek času, Hodně je toho v sásce. Evropská komise nám zatím nepředložila nějaké konkrétní stanoviska našemu výboru. Potřebujeme konkrétní závazky, protože jsme proti rozšíření nebo proti odložení toho, této lhůty. Ovšem potřebujeme určitě záruky ze strany komise, tak aby nebylo aby prostě to testování na zvířatech nebylo povinné, protože pokud taková povinnost existuje, tak samozřejmě nemůžeme zavádět nějaký zákaz. A druhá záležitost, komise se musí zavázat k zákazu uvádění na trh a k dovozu těchto produktů, kosmetických produktů ze třetích zemí, takových produktů, které mají za sebou zkoušky a testy na zvířatech. Komise nám rovněž musí oznámit, jak budou kontrolovat produkty, které přichází ze třetích zemí, tak aby tam nebyly součástí těchto produktů, které byly testovány na zvířatech, protože jinak to bude mít negativní dopad na naše odvětví, na náš průmysl. Ano, jsme pro zákaz testování na zvířatech pro kosmetické produkty, ale zároveň nesmírně přísná kontrola dovozu. Děkuji. Nyní kolega Andrea Sanoni. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská unie se zavázala k určitým věcem um, v očích našich občanů, především teda jde o ten zákaz testování na zvířatech v, u kosmetických produktů a prostě tento závazek bychom měli ctít. Rád bych položil následující dotaz na komisi, co to znamená, když komise říká, že nechce odložit tuto lhůtu, ale že tam bude uplatňovat určité výjimky případ od případu, pokud jde o jednotlivé kontroly, čili o jakých kontrolách zde hovoříme, jaké kontroly, verifikace budou prováděny, máme zde nějaký evropský orgán, který bude mít mandát v tomto ohledu. Myslím si, že by bylo obtížné zajistit, aby tyto směrnice byly uplatňovány a respektovány, proto podle mého názoru odložení té lhůty není podle mého názoru dobrým nápadem. Děkuji. Sophie Okony a poté Daniel Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, i já, stejně jako vy, samozřejmě jsem pro zákaz testování na zvířatech v oblasti kosmetických prostředků ale ne za jakoukoliv cenu. Nejprve jsem určitě pro ochranu spotřebitele, samozřejmě, a je možné si představit, že to, že zakážeme testování na zvířatech, omezí vlastně um, kvalitu testů a jistotu, kterou to přináší, což by šlo vlastně eh, v neprospěch eh, bezpečnosti spotřebitele, což je věc, po které vždy myslím, voláme na k toto výboru. To je dobro spotřebitele. Kromě toho včera na neformální Evropské radě naši šéfové vlád hlavy státu eh, projednávali plány spojené s konkurenceschopností našich podniků a proto tedy i my musíme být eh, velmi obezřetní. Je tedy pravda, že musíme jít směrem tohoto zákazu doclení na zvířatech, ale ne za jakoukoliv cenu. Francois Grostes připomenula ty, eh, ta, ta čísla, eh, která to bude znamenat pro evropský kosmetický průmysl. Musíme mu ponechat čas na hledání alternativních řešení, jde totiž o růst, o pracovní místa. Jsou to odvětví, kde je možné delokalizovat výboru, vý, vý, výrobu, Takže jestli by nebylo dobré, eh, kdybychom my přispěli právě k delokalizaci této promyslové výroby mimo Evropu. Děkuji, Dan Jörgensen. Děkuji. Já mám jednu otázku na komisi. A pak ještě jednu poznámku k diskusi. Nejprve otázka na diskusi. Zajímavé, tam máte k dispozici čísla, můžeme Eh, můžeme říct, kolik, za kolik testů na zvířatech se nám podařilo zrušit kvůli, eh, kvůli eh, této legislativě, kolik se podařilo odbourat. A dále by mě zajímalo, zda šlo například o testy obzvlášť bolestivé a jaké procento implementace této legislativy. Já musím říct, že jsem otřesen, že kolegové z APP říkají, že třeba relativizovat při implementaci této legislativy, ale to je věc, kterou jsme již přijali, není možné to znovu vyjednávat. A také souhlasím s Chrisem Davisem, tady nejde o bezpečnost spotřebitele. Bezpečnost spotřebitele již je zaručena a nyní je třeba se zabývat tím, do jaké míry je možné eh, povolovat eh, zvířata pro testování. Je třeba eh, do jaké míry je nutné povolovat testování na zvířatech jenom proto, abychom měli eh, o pár druhů rtěnek více. Jde o produkty, které jsou již schválené, jde eh, o to, jak daleko jsme připraveni eh, zajít, pokud víme, že existují alternativy. Samozřejmě některé alternativy by mohly být validovány a zatím nebyly. Je pravda, že u některých alternativních metod je ta validace poměrně složitá, obtížná. Já předsedám skupině pro dobré životní podmínky zvířat Tam musím říct, že členové mé skupiny jsou velmi znepokojeni touto problematikou a to již řadu let. E, domníváme se, že e, určitě by nebylo vhodné najednou zařadit e, zpátečku. Děkuji. Ještě kolega Schlüter, 29 vteřin jsou tisíce látek, které je možné eh, skombinovat do miliard kosmetických prostředků. Nepotřebujeme více chemických látek. Není to otázka bezpečnosti. Prostě bychom neměli činit žádné výjimky. Toto je jeden, jeden z mála legislativních aktů, u něž si, eh, o němž Evropané vědí a jsou s ní spokojeni a nyní do toho začínáme zasahovat a měnit to a tím nabouráme jakoukoliv důvěru, kterou parlament a Unie mají mezi veřejností. Takže ne díky žádné výjimky, žádné prodlužování termínu, eh, žádné kosmetické přípravky, pokud byly testovány na zvířatech. Myslím, že ten signál byl jasný a neměl bychom na ně měnit ani hlásku. Děkuji a na závěr další 29 vteřin pro Dagmar Berens. Děkuji mnohokrát. Ano, to bylo od vás velmi velkorysé, pan Grote. Já bych se ještě vrátila k paní Legreně a e, ke komise. Mohla by nám Sabin Legreně ještě jednou prosím říci, protože já musím říct jednu věc. Pokud chceme dodržet e, časový termín, tak ho prostě e, potřebujeme dodržet. Pokud ji nedodržíme, nikam se nedostaneme. Vezmeme se například klecový chov eh, nosnic a ta vajíčka se stále uváděna na trh, takže se tím nic nezměnilo. Jaká tady bude realita? Eh, bude realita taková, že bude postupovat tak, jak jsem říkala, jak říkala Chris Davis, že tady budete rozlišovat mezi produkty, které vůbec nepotřebují ty tři koncové body a že budou existovat eh, různé možnosti a za, že zároveň to budete dodržovat tam, kde řekneme, že si přejeme plné splnění toho termínu a že také pokud to bude porušeno, bude to dohnat k soudu? Děkuji a prosím, kdyby se komise mohla velmi stručně vyjádřit. Máme velmi málo času. Pač máme ještě další bod na programu. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak jste možná zaznamenali, eh, paní Iligreně musela odejít na jiné zasedání. Já jsem to měla být od začátku, ale bohužel jsem se zdržela kvůli jiným povinnostem. Pokusím se o co možná maximální stručnost. Ráda bych na začátek uvedla dvě důležité věci. První je ta, že ústředním bodem všech našich úvah u této věci je snaha zaručit bezpečnost uživatelů, bezpečnost spotřebitelů kosmetických prostředků. V této věci nebudeme činit žádné kompromisy. A to znamená, že pokud nejsou k dispozici adekvátní údaje pro to, abychom měli jistotu ohledně bezpečnosti určité eh, přísady kosmetického prostředku, pak ten prostředek nebude smět být uváděn na trh. Pokud by vystal jakýkoliv otazník nad eh, bezpečností eh, ingredience, která se již dnes používá a pokud by neexist, nebyly se údaje, které by umožnily odborat tyto obavy, pak ten přípravek bude muset být stažen z trhu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, ráda bych zdůraznila, komise do posud nepřijala žádné rozhodnutí, jak bude postupovat ve světle dostupných eh, údajů a důkazů. Eh, existují v zásadě tři možnosti. První z nich je umožnit, eh, aby ten zákaz stopil v platnost bez jakýchkoliv změn, bez jakýchkoliv odkladů. V takovém případě by komise nemusela činit vůbec nic. Ta legislativa, jak již zaznělo, již je v platnosti. Další dvě možnosti, které tu dnes byly zmiňovány, jsou buď prodloužit ten termín, anebo termín zachovat ale přijmout určité výjimky. U obou těchto případů by komise musela vystoupit s návrhem, který by poté musel být projednán v Radě a parlamentu. Byli jsme dotázáni ohledně toho, zda jsou nutné všechny koncové body pro všechny produkty. Odpověď zní nikoli, ne ve všech případech. Ty, které jsou nejčastěji nutné, eh, jsou eh, toxicita opakované dávky a toxicita pro, pro kůži. Eh, propleť. To jsou koncové body, které z hlediska vědců, kteří připravovali ty zprávy, o, u kterých tedy alternativní validované metody eh, testování nemáme zatím k dispozici. Eh, pokud o povahu a rozsah těch výjimek, kdybychom skutečně šli cestou výjimek, museli bychom zavést celou řadu podmínek, abychom měli jistotu, že výjimky jsou povolovány pouze tam, kde je to opravdu nutné. Především by to tedy znamenalo, že by byly k dispozici pouze tam, kde by existovala zásadní přidaná hodnota u nové přísady. Například eh, některé konzervační látky vykazují riziko bakteriální rezistence, takže nové konzervační látky mohou být, eh, mohou být jednou z oblastí pro výjimku, pokud by tady neměla být dostupná jenom proto, že ta nová přísada, eh, nově přísada je taková, že umožňuje nižší výrobní náklady, anebo anebo zdokonalení výrobku, například nový barevný odstín urtěnky či očních stínů. Muselo by tedy jít o výrazné zlepšení bezpečnosti spotřebitele. Dále muselo by to být vyžádáno buď výrobcem nebo združením. Spotřebitel musel, musel by prokázat, že toxologické údaje potřebné pro vyhodnocení bezpečnosti nebyly k dispozici nebo nejsou k dispozici a nemohou být eh, dosaženy použitím alternativní metody. Museli by poskytnout ujištění ohledně eh, testů na zvířatech, které by měly být eh, provedeny, kde by byly provedeny a za jakých podmínek. Také by museli prokázat, ten žadatel by musel, musel prokázat, že investuje do výzkumu v oblasti alternativních metod. Takové jsou tedy naše úvahy ohledně výjimek. Samozřejmě je potřeba ty úvahy dále rozvést. Zatím jsme se ještě nedobrali definitivního pohledu na věc. Pokud jde o otázku toho, že by produkty, které jsou již uváděny na trh, nebyly dočeny, to, tak tomu nutně není. Pokud by vznikly obavy ohledně bezpečnosti, produkty by mohly být stavovány z trhu. Máme určité údaje, pokud jde o dopady na dané odvětví, pokud je opravdu pravděpodobný dopad na zaměstnanost, na výzkum a inovace. To vše je součástí eh, hodnocení dopadů, které nyní provádíme a tato čísla vám můžeme dát k dispozici. Pokud je o otázku ohledně dovozu ze třetích zemí, dovozce kosmetického prostředku do EU musí dát k dispozici eh, technickou složku která musí prokázat eh, zaručení bezpečnosti stejným způsobem jako u přípravku eh, při prostředku vyráběného v EU. A samozřejmě bude na příslušných orgánech v členských státech, eh, aby přeskoumali, zda dokumentace úplná není zavádějící. Domnívám se, že odpověď na dotaz týkající se počtu testů na zvířatech. V posledním roce, kdy bylo možné zákonně provádět testování na zvířatech v EU, bylo provedeno 1500 takových testů. Pokud jsem pokud tady jsem správně informovaná, většina eh, jich proběhla na drobných savcích, eh, eh, myších a krysách. V roce 2009, tedy v posledním roce, kdy bylo stále zákonné tyto testy provádět, ale ne po celý rok, jich bylo celkem 344. Takže to jsou čísla, na která jste se ptali. Doufám, že jsem zareagovala co nejstručněji na všechny dotazy. Děkuji. A teď přecházíme k dalšímu bodu a to je ústní otázka k od, na téma vody. Já bych prosil velmi stručně, během tří minut, aby si komise vzala slovo, poté jednu minutu Margareta Augen a po té komise může ještě krátce odpovědět, eh, jinak to nebudeme moci projednat. To je ta jediná možnost. Takže prosil bych komisi. Thank you, uh, eh, Mr. Chairman, uh, and... Děkuji, pane předsedo, děkuji za otázku. S potěšením mohu říci, že dnes v 10 hodin byl tento návrh oficiálně schválen komisí. Jde tedy o návrh, který měl určité spoždění, ale jak víte, v komisi se rozhoduje kolektivně a občas tedy eh, to prochází kolečky odpovědí mezi jednotlivými komisaři. Takže už jsme tím prošli a Druhá otázka je, zda jsou tam nějaké výrazné změny oproti původnímu návrhu. Odpověď zní ne, žádné podstatné změny zde nejsou. Je to návrh o rámcové směrnici o vodách, zaměřen na regulaci chemikálií. Máme už od roku 2008 směrnici v tomto smyslu a tady máme vlastně aktualizaci této směrnice. Přibývá nám 15 látek, kde budou stanoveny limitní hodnoty, které bude třeba respektovat. Týká se to látek, kteří, které narušují endokrinní pochody, dále pesticidy, eh, biocidy, průmyslové chemikálie a poprvé také je zde počet farmace, určitý počet farmaceutik. Další novinkou návrhu je vytvoření eh, seznamu sledovaných látek. Eh, toto je běžný problém. Komise se často potýká s nedostatkem údajů, takže zatím tedy se sledují pouze ty látky, které už jsou uvedené na nějakém tom seznamu, takže proto jsou zde nové látky dané na seznam. Ten seznam bude vytvářen ad hoc na základě monitorování po dobu jednoho či dvou let a poté bude možné na základě toho rozhodovat o zahrnutí či nezahrnutí dalších látek. Já myslím, že to jsou dvě a půl minuty, které jsem měl a to je také v zásadě podstata toho problému. Nyní prosím Margarite Auken na jednu minutu a potom ještě Richard Zeber. Děkuji za slovo. Já samozřejmě, já jsem nesmírně ráda, že zde můžeme mít přímý kontakt. Oba dva jsme dánové i zástupce komise. Je to v podstatě více než rok, co čekáme na tuto odpověď, čili jsem opravdu nesmírně ráda, nesmírně šťastná, že zde máme tuto odpověď od komise. Ovšem mám ještě jeden dotaz zda by nám komise mohla, zda by mohli vzít v potaz i článek 16 odstavec 8, to znamená konkrétní návrh, tak abychom věděli přesně, jak to bude vypadat v praxi. Protože ano, já vím, že zde je několik takových nejasných ještě věcí. Ovšem, pokud chceme dosáhnout určitou transparentnost, tak by bylo dobré, abychom eh, šli i pod ten průměr, nejenom na ten průměr, na ty průměrné hodnoty. To znamená, kdyby nám komise opravdu mohla zajistit, že veme v potaz všechny možnosti článku 8 odstavce 16, ehm, to znamená, tak jak to bude vypadat, to znamená, my jsme tam měli určité, určité návrhy od, vlastně už roku, od roku 1990, některé části tohoto legislativního návrhu v podstatě ještě nebyly, nebyly zachovány, čili pokud byste mohli přijít s takovým návrhem, který by se týkal této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Richard Sebr. Já bych chtěl jenom upozornit, že jde o velice významný bod a já bych eh, vás také požádal, eh, kdyby eh, to bylo možné, kdyby někteří kolegové nemluvili dvakrát, zase to dneska bohužel stalo. Já myslím, že všichni bychom měli mít stejné právo se vyjádřit a možná, že také předem je by možné stanovit řečnický čas a ne nechat eh, několik eh, kolegů eh, pět minut, ačkoliv toho mnoho na srdci nemají. No, každopádně máme zde legislativní návrh komise a druhá věc je zpráva, která by mohla vyústit v legislativní návrh. Čili já bych vás prosil, abyste jako předseda uplatňoval svá práva a měřil všem stejně. Měl bych otázku na komisi. My často víme, že nám často chybí údaje o těchto prioritních látkách. Mě by zajímalo, jak chce komise zajistit, aby se na seznam sledovaných látek opravdu dostaly ty látky, které jsou nebezpečné. Nyní hovořím o Eh, různých zbytkových medicamentech. Eh, ve Švýcarsku jsme k tomu měli jakýsi vývoj, takže nám skutečně jde o zachování kvality vody, takže jakým způsobem se budou sledovat eh, tyto údaje v budoucnosti. Děkuji vám a nyní komise prosím, aby zodpověděla obě otázky. Děkuji tak já myslím, že především je třeba zajistit, a to je spíše asi spíše váš úkol, eh, tento návrh schválit. A teprve potom se můžeme bavit o implementaci. Jak jistě víte, došlo k určitému posunu v otázce chemických látek od přijetí rámcové směrnice o vodách, dále máme eh, REACH, dále máme regulace či nařízení k biocidům a k pesticidům, eh, které by měly zajistit implementaci opatření, které eh, by měly odpovídat standardům této směrnice. Hodně tedy těchto opatření je v rukou členských zemí, to je otázka subsidiarity. Třeba některá farmaka, která jsou zde zahrnuta, tak eh, určitě nečiní problémy ve všech eh, vodách po celé EU, ale spíše je to problém urbanizovaných a silně osídlených oblastí. Čili tady máme možná opatření preventivní, eh, možná tedy opatření nápravná a tak dále na místní a regionální úrovni. Pokud se týče všeobecných pokynů, máme tady společnou strategii se, s členskými zeměmi, kde se tady debatuje o tom, co vlastně je skutečně třeba. A my jsme připraveni o tom diskutovat s členskými zeměmi, pokud tady potřebují určité další pokyny, například k farmakům. K myšlence pana Sebera bych řekl, že Eh, systém, respektive seznam sledovaných látek, eh, ty se vlastně mají dát na systém sledovaných, aby se zjistilo, jestli opravdu činí problémy a od toho se potom bude odvíjet eh, další řada návrhů. A máme zde určitý harmonogram, jak by to mělo být. Čili toto je možnost komise komise smí v rámci delegovaných aktů dávat eh, na seznam sledovaných látek nové látky a to potom eh, pomůže k lepšímu rozhodování v budoucnosti. O to tady vlastně jde. Konkrétně, eh, pokud se farmak týče, k tomu bych řekl, že v českých zemích se toho děje mnoho, eh, například eh, jak ošetřovat odpadní vody z nemocnic, ale také odpadní vody z domácnosti. Eh, mimo EU určitá nařízení už byla Eh, zavedá ve Švýcarsku a tady se eh, skutečně stanoví eh, pro určité vody, určité látky ve vodách, určitý způsob jejich ošetřování a pokud to jde ve Švýcarsku, tak by to asi šlo i v EU. Ano, děkuji vám za ty odpovědi. Omlouvám se, že jsme v takovém časovém presu a děkuji vám za stručnost. Kolegyně, kolegové, dostáváme se k hlasování. Myslím, že všichni máte hlasovací eh, karty sebou. A začneme bodem číslo 10. No takže ještě, ještě stručně, prosím, tady se dostaneme k hlasování. Pane předsedo, mám tady eh, technickou poznámku. Pokud se týče eh, 166, článek 166 jednacího řádu je možné vysvětlit posměňovací návrh předkladatelem. A podle článku 196 a 156 e, to se týká e, zasedání výboru. Pokud se týče autoregulace, já jsem se včera zeptal, jestli jsme jednali o pozměňovacích návrzích. To je náš eh, individuální poslanecké právo. A to mm, je třeba dodržovat. Já se tedy ptám, jak, jsme, jak proběhly tyto debaty. Tak eh, vy pravděpodobně nemáte na mysli ten bod, o kterém budeme hlasovat. Toto se týká článku 88 odstavec 2. Eh, myslíte tento bod? Dobře, takže zahájíme hlasování a až se dostaneme k příslušnému bodu, tak mm, potom vám dám slovo. Takže začneme hlasovat elektronicky. Máte všichni karty, kdo je pro? Tak, přebývá nám jeden poslanec za SAD. Tím tedy končím hlasování. 45 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. Eh, přijato. Nächster Punkt ist dann der Punkt 13, Energiebesteuerung. Tak, a nyní to bude další záležitost, to znamená zdaňování v oblasti energií. Je to 58. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 57 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Takže ještě jednou. 57. Jeden navíc od socialistů. Hlas. 15 pro, 48 proti. Hmm, nebylo to jasné, ovšem nyní to vidíme jasně. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme sedmičku. EPP dokonce o dva hlasy navíc. Ještě pořád nám jeden připívá, takže a teď už to vidíme, 31 pro, 30 proti, schváleno. Dobře, že jsme to zkontrolovali. 60, 61 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Končím hlasování. 36 pro, 26 proti. Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 71. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. 71. Končím hlasování. 37 pro, 26 proti, 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se. Uvěříme to. Končím hlasování. 36 pro, 26 proti. Osm A pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 a 66 pro, proti, Zdrželi se. Ověříme to. 65, 66 společně. Končím hlasování. 31 pro, 29 proti. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 69 a 70 společně. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jedenáctka, 24 a 8b společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, Proti? Zdrželi se. Ověříme to. O si více máme od socialistů. Končím hlasování. 39 pro, 24 proti. Přijato. 75. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 15 byla stažena. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. 76. Končím hlasování. 38 pro, 24 proti, přijato, nikdo se nezdržel. 77, 78 společně, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 16 pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Konsolidovaný návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dobře, ověříme to. Dobře, někdo to chce ověřit, tak to ověříme. 79. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 39 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, devatenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to dobře. Ověříme 81. Končím hlasování. Přijato 35 pro, 24 proti. 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 82, 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. 84 a 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 21 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 22 a 86 společně, to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 a 91, identické návrhy, To je pro, proti, zdrželi se, přijato. A přílohy. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devadesát dva, tři. Můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94, kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení 26, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 27, kde je pro,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 zdrželi se. Ověříme to. 34 ještě jednou. Končím hlasování. 32 pro, 28 proti, takže přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to přijali. Dobře, ověříme. 36. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. O dva hlasy víc má EPP. Zamítnuto. 16 pro, 46 proti. Tak to je velice jasné. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 38. Pro? proti, zdrželi se. Nejsem si jistý. Musíme to ověřit. 38. Abstimmung ist beendet. 34 ja. Končím hlasování. 34 pro, 26 proti, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 a 42 společně, identické návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. 45 a 46 identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47, 48 společně, identické návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme je zamítli. Ano, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Nebylo to jasné. 49 ještě jednou. Elektronicky. Končím hlasování. Těsné 32 pro, 31 proti. Trojka pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, Ověříme to. 52. Končím hlasování. 32 pro, 30 proti. Pětka. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 53 a 54 identické návrhy. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Šestka, 56 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. No, tak nevím, nevím, nebylo to úplně jasné, musíme to ověřit. 656. Končím hlasování. 48 pro, 15 proti. Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ano? Děkuji za slovo. Pane předsedo, u toho závěrečného hlasování já jsem věděla předem, že to bude obtížné hlasování a byla jsem ochotná takto postupovat, i kdyby většina těch návrhů, které by z toho udělaly ambicioznější text, by nebyly, přijat, by nebyly přijaty, ovšem my jsme v podstatě ještě snížili ambici komise u tohoto velice důležitého návrhu. Já si myslím, že ten návrh komise je velice důležitý, měl by být podpořen v tom následujícím procesu a proto bych chtěla navrhnout mé skupině, možná i ostatním, abychom se zdrželi. Ti z vás, kteří hovoří o zdaňování eh, spíše těch znečistujících produktů a ne pracovní síly, tak by měli opravdu zvážit můj návrh. A proto bych poprosila členy mé frakce, aby se zdrželi hlasování. Vielen Dank.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 Dann kommen wir zum nächsten. Dostáváme se k následující zprávě. Das ist jetzt die mündliche Anfrage Green Belt. Takže to je ta otázka Greenbelt a tady hlasujeme jenom ano a ne, případně zdrželi se. Takže prosím, hlasujeme ručně, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Jetzt kommen wir zur Roadmap. A teď se dostáváme k cestovním mapám k Davisově zprávě a zpravodaj si přeje promluvit. Než začneme hlasovat, mohu vás požádat, abychom zjistili počty poslanců za jednotlivé kluby. Wir haben dass wir das bei jeder Abstimmung, die wir elektronisch durchführen, haben wir eine gewisse tak u každého hlasování, které je elektronické, eh, se vždy kontrolují počty eh, a já to také vždycky eh, řeknu, pokud něco se mi nezdá. Takže tak to, tak to probíhá. Je to v pořádku? Dobře. Bevor wir jetzt mit der Abstimmung beginnen, muss ich noch eine Ankündigung machen, dass der ještě jedno oznámení. Než začneme hlasovat, máme konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 17 a ten obsahuje také návrh číslo 119 kolegy Sikalakise. 109, pardon, 109. 109 je obsažen v konsolidovaném 17. Takže začneme kompromisem Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, dvojka, kompromis číslo dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis číslo tři, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Konsolidovaný návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Konsolidovaný číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní konsolidovaná sedmnáctka kde je nyní obsažen i 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, prověříme elektronicky. Die SD hat ein Mitglied zu viel přebývá nám jeden socialista, takže končím hlasování 34 pro 29 proti schváleno. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konsolidovaný návrh číslo 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kon, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato konsolidovaná čtrnáctka pro, proti, zdrželi se. Pro, prověříme, takže konsolidovaná čtrnáctka zahajuje hlasování. Die Abstimmung ist... Končím hlasování. 30 pro, 33 proti zamítnutom. Nyní konsolidována patnáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní eh, jednotlivé pozměňovací návrhy. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď eh, ITRE 1B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 45 na dvě části. První část pro, Proti? Zdrželi se? Prověříme 45 první část. Končím hlasování. 31 pro, 31 proti, 1 se zdržel, zamítnuto. Nyní druhá část. Pardon, omlouvám se. Tím pádem odpadá celý tento, respektive neprošel celý tento návrh. Nyní 46, opět po částech. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, a tím pádem odpadá i druhá část. Nyní 48 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, nebylo to jasné, takže 48. hlasujte, prosím. Končím hlasování. 38 pro 24 proti. Schváleno, nikdo se nezdržel. Č- nyní 47 první část pro proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část tady odpadá. Nyní i trepět pro, proti, zdrželi se. Prověříme, opět to nebylo jasné. Končím hlasování. 61 pro 2 proti. Takže eh, prosím, zvedejte ty ruce pořádně, to nám pomůže. Nyní 49, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. Teď se dostáváme k 50 C pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 53, první část, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část nám tady odpadá. Nyní 54, opět na dvě části, první část, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 55, no, protože druhá část odpadá, takže 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 a 60 identické a máme zde dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. Takže hlasujeme. Takže 59 a 60 první část. Končím hlasování. 52 pro, 10 proti. Takže prosím, opravdu eh, dávejte jasně najevo, jak hlasujete. Druhá část to je pro, proti, začali se zamítnuto. Takže ještě dobře prověříme druhá část. Končím hlasování. 32 pro, 30 proti schváleno. Nyní 34. Eh, Pardon. Eh, já jsem to přehledl, omlouvám se, čili Agri 2. Opět na dvě části, kdo je pro první část, proti Zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Druhá část pozměňovacího návrhu Agri 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 34 pro 29 proti schváleno. Nyní 34 pro proti zdrželi se zamítnuto. ITRE 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. ITRE 21, ne, tady se nehlasuje. ITRE 4B pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE 4C pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 72 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, prověříme 72, hlasujte. Končím hlasování. 32 pro 28 proti. Nyní 73 pro, proti zdrželi se. Prověříme. Je to 73, hlasujte prosím. Končím hlasování. 31 pro 29 proti. Schváleno. Nyní 74, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, prověříme. Prověříme 76. Končím hlasování. 30 pro 30 proti zamítnuto. Nyní 86 pro, proti zamítnuto. Dále 93 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete prověřit? Takže 30, eh, pardon, 93 prověříme. Končím hlasování. 31 pro 30 proti. Schváleno. 94 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 99 pro, proti, prověříme. 99 prověříme. Končím hlasování. 30 pro 32 proti zamítnuto. Nyní číslo 116 pro pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kde jste vy? A 109 jsme, nepřeskočili jsme 109 náhodou? Aha, ten je tam už eh, vyjádřen eh, v jiném poslanci návrhu. Takže, takže to eh, nemusíme hlasovat o 101. Tak, teď se dostáváme ke 117c. Ja, wir können 116 nochmal Chcete prověřit 116. Dobře, takže hlasujeme ještě jednou 116 elektronicky. 116. Končím hlasování. 45 pro, 8 proti. Přijato jasnou většinou. 117 a 118 a 119 a 120 pro, proti, eh, zdrželi se zamítnuto, 121 pro, proti, zdrželi se, zdá se zamítnuto, 122 pro, proti, Prověříme 122. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 38 pro 24 proti schváleno. 123 byl stažen. Dostáváme se ke 124 pro proti. Zdrželi se zamítnuto. Nyní 125 pro proti. Zdrželi se schváleno. 126 a 126 odpadá. 129, kdo je pro? Proti? Hmm, nevidím, nezvedáte ruce, takže budeme hlasovat elektronicky 129. Končím hlasování 54 pro 9 proti, nikdo se nezdržel. Tak prosím, skutečně snažte se zvedat ty ruce pořádně. A nyní se dostáváme k číslu 131. Chris Vyspro. Proti. Zdrželi se přijato. 132 pro, proti, zdrželi se schváleno. 128 pro, proti. To bylo mírně pro, řekl bych. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 134 Davis vyslíze na dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, přijato. Chcete prověřit? Takže druhá část 134 a 35. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 37 pro 26 proti. Nikdo se nezdržel. Schváleno. 136 to je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Chcete prověřit? Dobře. 136. Končím hlasování. 32 pro 30 proti. Blahopřejeme Chrisi Davisovi. 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se přijato. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 142 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 142. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 38 pro 25 proti schváleno. 143 a 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 146 pro, proti, prověříme. 146. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 32 pro 31 proti schváleno. Nyní 147, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 149 pro, proti, zdrželi se schváleno, 150 pro, proti, zdrželi se schváleno, 151 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 153 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 154 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak, ITRE 20A se nehlasuje, ITRE 20B hlasujte pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 157. Hlasujeme. Končím hlasování. 33 pro 28 proti schváleno. 158, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto. 159 a 160 identické pro, proti, zdrželi se schváleno, 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 162 na dvě části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se Myslím, že přijato. Druhá část proti, pro, proti, také schváleno. Ještě zdrželi se. Takže prověříme druhou část, ano. 162 druhá část. Končím hlasování. 34 pro 30 proti schváleno. Nyní 163 na dvě části. První část pro, proti. Prosím vás ještě jednou, kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti. Zdrželi se schváleno. Nyní ITRE 15, to je pro, proti zdrželi se přijato, 164 pro, proti, zdrželi se schváleno, 165 pro, proti, tak to není jasné, 165 ještě jednou, prosím, proti, tak je to eh, odmítnuto chcete prověřit. Tak 165. Končím hlasování. 38 pro 25 proti schváleno. ITRE 8 nehlasujeme a nehlasujeme ani 166 a ITRE 10 a Budeme nyní hlasovat o ITRE 10b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Tak a teď přeskakujeme na Agri 5. Kdo je pro? Proti? Prosím ještě jednou Agri 5. Kdo je pro? Proti? Takže schváleno 179 pro, proti, zamítnuto, dostáváme se k ITR 13, nehlasujeme, 180 první část, to je pro, proti, proti Odm- zamítnuto. Ještě se to chcete ověřit? Dobrá, ověříme první část eh, čísla 180. Konec hlasování. 29 pro, 29 proti. Zamítnuto. Druhá část, eh, o té musíme také hlasovat. Můžeme rovněž elektronicky, ne, kdo je pro? Proti elektronicky tedy. Konec hlasování. U druhé části je to jasné, 47 pro 15 proti není. Další poznací návrh pana Davise, číslo 181, eh, 182, kdo je pro, proti, není to odsud zhora jasné, tak poprosím ještě jednou, kdo je pro 182, proti, zdrželi se, eh, přijato. Eh, I 14, kdo je pro, proti, tak eh, ti první měli pravdu. A když, a když 16 je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Agri 17, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Opět přijato. Agri 20. Nemusíme hlasovat, takže Agri 23, kdo je pro? Proti. Přijato. Agri 26, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. ITRE 16. Tady nemusíme hlasovat, takže číslo 183, kdo je pro? Proti? Zase, že odmítnuto. Číslo 184, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 191, kde pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 187, kde pro? Proti? Zdrželi se, Přijato. Omlouvám se, přijato. Nyní ITRE 11 ne. 189, máme dvě části. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní druhá část, ta odpada. Takže číslo 190, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. U 190 si ověřujeme výsledek. Konec hlasování. 26 pro, 30 proti, 6 se zdrželo. Nebylo to přijato. Nyní číslo 192, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 206. Kdo pro? Proti? Drželi se. Eh, zamítnuto 207. Eh, Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 208. Ověříme si 207. Je to žádost o ověření. Dobrá. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 32 pro 31 proti, takže přijato. Nyní číslo 208, pana Devese, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Opět to nechávám ověřit. Číslo 208, hlasujte, prosím. Konec hlasování. 31 pro, 31 proti, takže zamítnuto. Číslo 209. Kdo je pro? Já jsem hlasovala pro v tom, u toho předchozího pozornacího návrhu, ale mé zařízení nefungovalo. Je příliš pozdě, no, to se nezlobte. Číslo 209. Kdo je pro? Proti? Přijato. A kde 19, kdo je pro? Chris Davis žádá slovo. Omlouvám se, pane předsedo, ale právě jste rozhodl, že bylo příliš pozdě, i když někdo řekl, že musel hlo zařízení, ale... Ale my jsme ještě neodhlasovali další bod s tou dobou. Milý Kresere, já jsem... Já jsem právě prostě řekl, že hlasování je ukončeno. Jakmile je ukončeno, tak to... Dobře, ale my tady máme hlasovací stroj, který nefungoval. Ale já jsem už oznámil výsledek hlasování. A hned poté kolegyně řekla, že hlasovala nějak jinak a že to nebylo zaznamenáno. Jak dlouho chcete hlasovat. My jsme to regulérně odhlasovali, já jsem nechal hlasování proběhnout elektronicky, oznámil jsem výsledek a co když se někomu nehodí výsledek, tak to máme po každé tady vést diskuse a by se hlasovalo znovu. Já myslím, že to bylo celkem jasné. Ne, nebylo to jasné, protože to bylo těsné hlasování. Já navrhuji, abychom pokračovali v hlasování. Jsem přesvědčen, že to hlasování bylo naprosto jasné. Byla to těsná většina, ale byla jasná. Agri 19, please. Agri 19, prosím. Ale eh, bylo to stejný, stejný hlas, eh, stejný počet hlasů pro a proti já to řeknu ještě jednou. Už jsem to odmítl a já nebudu hlasovat po druhé elektronicky, protože to bylo jasné. Já jsem řekl, že hlasování je ukončeno a teprve potom eh, došlo k eh, obsluze tedy tohoto hlasovacího zařízení. A teprve poté eh, tady, bylo hlaso- tady byla námitka, že člověk nemohl hlasovat. Čili to ne, to, tyto námitky je třeba prostě vznášet eh, včas. Eh, já jsem nechal to hlasování běžet tak dlouho, jako vždycky. A nyní hlasujeme Agri 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Není poznací návrh číslo 210. Kdo je pro? Proti? Přijato. Není číslo 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 212. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 213 bylo staženo. Číslo 214. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní číslo 215, kdo je pro? Proti. Přijato. Číslo 216, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 217, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Číslo 218, kdo je pro? Proti. Zamítnuto číslo 219, kdo je pro? Proti? Přijato číslo 220, kdo je pro? Proti? Přijato číslo 221, kdo je pro? Proti? Přijato číslo 222, kdo je pro? Proti? Přijato Číslo 223, 224 a 225, totožné. Kdo je pro? Proti? Tak ověříme. Ověříme čísla 223, 224 a 225. Konec hlasování. 33 pro, 30 proti, přijato. Wir kommen zu 233, Vittorio Prodo. Číslo 233 pana Prody, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 234, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. ITRE 9. A pardon, 235 ještě. Takže nejprve 235, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 9. O tom nemusíme hlasovat. Dále číslo 236. Kdo je pro? proti, přijato číslo 237, kdo je pro, proti, přijato číslo 238, kdo je pro, proti, potřebuje se to ověřit. Hlasujeme o 230 osmičce, o 238. Konec hlasování. 34 hlasů pro, 27 proti. Přijato. Nyní číslo 239. Kdo pro? Proti. Přijato. Číslo 241. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 240, kdo je pro? Proti? Tady si to musím ověřit. Hlasujeme o 240. Konec hlasování. 34 hlasů pro, 26 proti, takže přijato. E, nyní 202, e, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Poprosím ještě jednou, kdo je pro číslo 242, kdo je proti. Přijato. Nyní číslo 243. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo. Ještě si ověříme 243. Dobře. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 48 pro, 12 proti. Přijato. Nyní číslo 244, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 246, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 247. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 245. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 248. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 250. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 249. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Není číslo? Chcete z toho věřit? Dobrá. Velmi rád. Takže ještě věříme 249. -ku. Konec hlasování. 33 hlasů pro, 27 proti, takže přijato. Číslo 251 ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Poprosím ještě jednou, kdo je pro první část? Proti? Jasně, přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Druhá část zamítnuta. Nyní pozici návrh číslo 257 a 258, které jsou totožné, kdo je pro, proti. Přijato číslo 259 a 260, to kdo je pro, proti. Přijato číslo 261, kdo je pro, proti. Přijato číslo 262 a 263 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Přijato. Není druhá část, kdo je pro? Proti? Rovněž druhá část byla přijata. Číslo 264 a 265 jsou opět totožné. Kdo je pro? Proti? takže přijato. Nyní ITRE 12, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 266, tady máme dělčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 267, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 268, zde máme tři části. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? I druhá část byla přijata. A nyní třetí část, kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Nyní číslo 269, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 270, kdo je pro? Přete to ověřit? Dobrá, ověřujeme 269 elektronicky, kdo je pro? Respektive hlasujte. Proti, ano. Takže konec hlasování číslo 20, pardon, 23 pro, 36 proti, takže zamítnuto. Nyní číslo 270 kdo je pro? Proti? Není to jasné, musíme si ověřit i 270. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. 49 pro, 12 proti, takže jasně přijato. Agri 1 respektive číslo 281. Kdo je pro? Číslo 281. E, protože to předtím bylo odmítnuto, takže 281. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní chcete to ověřit? Dobrá. Číslo 281 ověříme. Konec hlasování. 33 pro, 27 proti, takže přijato. Nyní Agri 1. Dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro, proti? Přijato. Čís, eh, druhá část. Pro, proti? Rovněž přijato. Nyní Agri 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Agri 10. Kdo je pro? Proti? Zdá se, že přijato. Ověříme. Ověříme. Agri 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Tři, 28 pro, 23 proti, takže přijato. Nyní Agri 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dále číslo 282. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní Agri 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Agri 11. Kdo je pro? Proti? Teď to nebylo zcela jasné. Poprosil bych o kontrolu. Hlasujte, hlasujte prosím o Agri 11. Konec hlasování. Tak to bylo zcela jasné, ale zde zora ne. 54 pro 6 proti, takže přijato. Nyní Agri 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. Agri 14 vedou částek. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Rád bych si ověřil druhou část, dovolíte-li? Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 36 hlasů pro, 23 proti, takže i druhá část byla přijata. Nyní Agri 21, kdo je pro? Proti? Přijato. Další odpadá, takže Agri 25, kdo je pro? proti, přijato. Dále ITR 1C, ne, to je bez hlasování, pardon, takže ITR 2, kdo je pro, proti, přijato, ITR 7, kdo je pro, proti, přijato. Poznací návrh číslo 294, kdo je pro? proti, Rád bych to opět ověřil. Číslo 294. Hlasujte, prosím. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasování. 32 pro, 29 proti. Přijato. Dále Číslo 295 a 296 totožné. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 297, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 298, kdo je pro? Proti? Přijato. O ITRA 22a nehlasujeme. Dále číslo 299, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRA 22B, kdo je pro? Proti? Rád bych ověřil ITRE 22B. Konec hlasování. 39 pro, 14 proti. Přijato. ITRE 19, kdo je pro? proti, přijato. Dále číslo 307, kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 308, kdo je pro, zamítnuto. Číslo 309, kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 310, kdo je pro, proti, Není to jasné, ověříme si 310. Konec hlasování. 29 pro, 31 proti, zamítnuto. Dále číslo 311, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 312, kdo je pro? Proti? Přijato číslo 313. Kdo je pro? Proti? Přijato číslo o 314. O tom nehlasujeme, takže 315. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 316. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 317. Kdo je pro? Proti? Přija- e, zamítnuto. Poznací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Poznací návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo tři. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo čtyři. Kdo je pro? proti, přijato, číslo 5 kde, a 6, kde pro, proti. Teď to není zcela jasné, ověříme si pětku a šestku. Konec hlasování. 27 pro, 33 proti, takže zamítnuto. Nyní číslo sedm Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo osm Kdo je pro? Proti? Poprosím ještě jednou, kdo je pro osmičku? Proti? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá, ověříme osmičku. Konec hlasování. 33 pro, 27 proti. Přijato. Nyní číslo 9. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Číslo 11. Kdo je pro? Proti. Přijato. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 13. 13 odpadá. Takže číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 16. Kdo je pro? Přejete si ověřit patnáctku? Dobrá. Konec hlasování. 25 pro, 35 proti, zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Číslo 17, kdo je pro? Proti, Přijato. Ověřit, dobrá. Takže ověřujeme sedmnáctku. Konec hlasování. 27 pro, 33 proti. Takže zamítnuto. Nyní číslo 18. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 22. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Rád bych si ověřil druhou část 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 32 pro, 28 proti, takže přijato. Není číslo 23, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 24, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 25 odpadá, takže číslo 26, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 27, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 28. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 31. Kdo je pro? Proti? Zdá se, že přijato. Číslo 32. Kdo je pro? Proti? Mohu vás poprosit ještě jednou 32, kdo je pro, proti? Přijato. Číslo 30, kdo je pro? Proti? Přijato. Chris Davis, prosím. Pane předsedo, zdá se, že některé skupiny rady požádaly o chvilku na uh, uváženou. Vím, že nás čeká ještě důležité hlasování, ale uh, otázka za to vůbec stejně zvládneme, ten poslední hlasování v tom dostupném čase. Um, Děkuji. Vzhledem k novým omezením, podmínkám a um, cílem já tedy hlas, eh, navrhuji EPP, aby hlasovala proti této zprávě. Dobře, Chris Davis požádal o krátké, eh, krátkou přestávku. My stejně už nebudeme schopni hlasovat o zprávě Satu Hasy. Eh, takže máme čas. Pokud tedy si přejete, eh, můžeme, můžeme tedy eh, dát pětiminutovou přestávku. Takže budeme o ní hlasovat nebo ne? Ne, nemůžeme. Ne, když se podíváme na čas, eh, je jasné, že tu zprávu dnes už nebudeme schopni odhlasovat. Takže klidně můžeme dát teď pětiminutovou přestávku, nebo jestli chcete, můžeme hlasovat okamžitě. Takže přestávka. Pět minut. Takže, takže ve 12.25 budeme pokračovat. Paní Hasi, pane předsedo, já si myslím, že je důležité, abychom hlasovali už o té zprávě dnes já navrhuji, že pokud eh, politické kluby potřebují čas, můžou si to pošeptat během eh, tohoto dalšího hlasování. Já, já myslím, že eh, hlasování závěrečné o Davisové zprávě může proběhnout až po hlasování o této zprávě. Každý ví, proč jsme změnili program hlasování, to bylo kvůli nejistým, nejisté letecké dopravě včera. A jelikož se nám podařilo sejít v plném počtu ve výboru, měli bychom hlasovat, i když to bude mírně přes čas. Also erstmal was überhaupt nicht geht, dass wir hier zwei Abstimmungen miteinander vermitteln tak především eh, není možné, abychom směšovali dvojí hlasování. Teď probíhá pořád hlasování o Davisově zprávě. Spravodaje požádal o pětiminutovou přestávku, poněvadž je to důležitá zpráva. Jde o závěrečné hlasování. Takže já bych prosil, abychom skutečně Eh, přistoupili k té pětiminutové přestávce a potom se dostaneme k další zprávě a eh, domluvíme se o dalším postupu. A v během této pětiminutové přestávky už můžou se koordinátoři poradit, co s tou zprávou dále. Takže máme pět minut přestávku, pokračovat budeme ve 12 hodin 25 minut.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 Tak eh, stále pokračuje hlasování k Davisově zprávě a nyní je před námi závěrečné hlasování. Zahajuji toto závěrečné hlasování, které bude elektronické, tak prosím dejte najevo, zda jste pro nebo proti elektronicky. Ich, haben Sie alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 hlasy pro, 24 proti, 5 se zdrželo. Takže blahopřejeme Chrisu Davisovi. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu a sice paliva pro lodní dopravu. A tady prosím, aby koordinátoři nás krátce seznámili se svým stanoviskem k tomu, jak postupovat v případě tohoto hlasování. Zbývá nám už jenom pět minut a z toho potom maximálně deset minut s překladem. Eh, to hlasování bude trvat minimálně 30 minut, takže bylo by to bez tlumočení. Proto tedy prosím, kdo bude mluvit za EPP, eh, pan kolega Líze. Ano, je eh, smutné, že musíme odkládat toto hlasování, ale já si myslím, že technicky to prostě není možné jinak, než eh, s těžkým srdcem se rozhodnout pro odložení hlasování. Děkuji, Linda McEwen. Moje skupina eh, ráda eh, odhlasuje nyní i bez tlumočení. Chris Davis za liberály. Děkuji. Já myslím, že tady děláme legislativu a máme tedy pravidla a podle pravidel to má být se tlumočením. Paní Satuhasi, já chci poukázat na to, že když se podíváte na hlasovací seznam, téměř vše je e, dáno do kompromisu a konsolidovaných pozměňovacích návrhů. To znamená, že to hlasování nebude trvat 30 minut. Já skutečně velmi doufám, že to budeme schopni hlasovat nyní. Je to legislativní záležitost a všichni, kteří si to týká, potřebují jistotu. Toto nemůžeme odkládat. ECR. My se domníváme, že je nezbytné to odložit. Prostě nejsme s tím nějak nadšení, ale máme tady naprosto restriktivní pravidla. Děkuji, Gue. Já bych chtěla podpořit zpravodajku, abychom tedy hlasovali nyní. EFD, pan Rossi. Myslím, že bychom měli respektovat pravidla, čili potřebujeme tlumočení. Koordinátoři nicméně mají určité informace. Já bych nyní rád ovšem věděl, toto já tedy nechápu, proč tlumočníci nemohou eh, pracovat další půl hodinu, eh, protože jestli to bude o půl den nebo celý den, je to za stejné peníze. Já chci říct si toto, tato zpráva, která je velmi důležitou legislativní zprávou, ovlivňuje miliony životů a pracovních míst. Zpráva a její pozměňovací návrhy, ty původní, nebyly diskutovány. Já jsem se vrátil k pořadům jednání a skutečně Návrhy byly předloženy 13. prosince a my jsme neměli příležitost je projednávat. Je právním nárokem každého kolegy, je to právem eh, obhajovat svoje pozměňovací návrhy. A my jsme neměli toto příležitost. Jestliže nyní už stejně eh, máme spoždění. Já bych skutečně chtěl dát příležitost kolegům, aby mohli debatovat o těchto pozměňovacích návrzích. Já, ostatně, já osobně bych to určitě chtěl, aby tedy to na některém z příštích zasedání proběhlo a teprve potom hlasovat. Prosím, nehlasujme bez debaty. Takže já jsem si nyní vyslechl všechny názory. Eh, pane Rosy, mohu říci jedině to, že eh, hlasování musí být v případě debat, ale eh, u hlasování to nemusí být. Nicméně, abychom byli schopni seriózně toto zvládnout, byl bych proto, abychom to dělali s tlumočením a to znamená, jsem pro odklad na budoucí zasedání výboru Envy. Já vím, že to není příliš potěšující, ale aby všechno bylo projednáno seriózně, eh, byl bych proto, abychom to odložili. Skutečně mám velké pochybnosti o tom, že by bylo dobré, abychom to dělali v jakýmisi, v jakémsi poklusu, to by mohlo vést eh, tím, že máme jenom 30 minut, takže by to mohlo vést skutečně k eh, náhodným většinám a já bych skutečně nechtěl, aby to dopadlo náhodně, protože eh, mnozí z nás už jistě mají další program, takže prosím, aby se toto odsunulo hlasování. Paní Satuhasi? Pokud je to názor většiny, tak samozřejmě jen mohu něco dělat. Ovšem doufám, že ve Štrasburku budeme mít eh, schůzku našeho výboru, která by se věnovala jednak hlasování, jednak připomínkám k pozměňovacím návrhům. To hlasování by nemělo trvat dlouho, protože téměř všechno je pokryto kompromisními a konsolidovanými návrhy. Ve čtvrtek dopoledne ve Štrasburku to by šlo eh, hlasovat o tomto. Já mohu slíbit, že do budoucna v těchto otázkách, my jsme se totiž hodně zdrželi u dvou bodech, možná, že je to také otázka koordinace, eh, možná, prosím, ještě mi chvíli věnujte pozornost, kolegové, takže možná by bylo možné, aby se eh, mezi koordinátoři dohodli na tom, že hlasování k legislativním eh, bodům má jednoduše a prostě přednost a že tedy u debat je třeba brát v úvahu to, že i tam je možné vést debatu o pozměňovacích návrzích. Já myslím, že tomu musíme věnovat pozornost, respektovat to a budeme tedy ve čtvrtek ve Štrasburku o tomto hlasovat a podle možnosti eh, ještě o tom debatovat, tak jak si to kolegové přejí. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám příjemnou polední pauzu a uvidíme se ve Štrasburku a tam tedy provedeme to hlasování.